tohoto jednání tříměsíční lhůta, kterou má parlament k tomu, aby se vyjádřil, tedy začíná zítra 27. října 2017. Nyní se dostáváme k rozpravě o závažné interpelaci podle článku 130b jednacího řádu. Dnešní rozprava se týká koordinovaných snah na úrovni EU pro zvýšení míry